Mes chers collègues, veuillez gagner votre place, je vous prie. Nous devons impérativement... Vážení kolegové, eh, prosím začneme, protože musíme skončit v 9.45, protože většina z vás potom odchází na zasedání frakcí. Eh, toto, tato naše schůze se týká hlasování o pozměňovacích návrzích eh, ke zprávě o revizi víceletého finančního rámce. Chtěl bych tedy se ujistit, že souhlasíte s programem a chtěl bych ještě říci, že bod 7 vezmeme mezi body 3 a 6 a bod 6 bude místo bodu 4. Bod 9 bude odložen a asi odložíme i hlasování o bodech 5 a 8. Jinými slovy, budeme se tedy soustředit na tu revizi víceletého finančního rámce a na převody prostředků. Koordinátoři se sešli včera schválili změnu data jednání našeho výboru, který původně se měl sejít 1. září. A je to vzhledem k tomu, že 1. září se bude konat trialog o rozpočtu na rok 2017 a proběhnou meziinstitucionální jednání o platbách. Náš výbor se tedy sejde 31. srpna. Koordinátoři zmocnili sekretariát našeho výboru eh, k tomu, aby připravil technické pokyny eh, k rozpočtovým důsledkům Brexitu. Měl by tam být především informace o současném financování britského rabatu Eh, měly by se tam vysvětlit eh, způsoby výpočtu tohoto rabatu na různých obdobích 2014, 2015, 2016. Bude tam uvedeno, jak se vypočítává příspěvek eh, Spojeného království a jaké jsou příspěvky, které se platí Spojenému království. A potom na základě těchto výpočtů se pokusíme vyhodnotit, jaké budou uh, kompenzace pro členské státy s ohledem na to, že ten britský rabat je financován eh, zvláštním způsobem, eh, který eh, vlastně ovlivňuje různým způsobem situaci v různých členských státech. Takže takové, toto jsou informace, s nimiž jsem vás chtěl seznámit. Také jsem vám chtěl připomenout, že Eh, předseda Schulz nás pozval na konferenci 7. září. Je to konference, která se týká vlastních zdrojů a je eh, třeba pro úspěch a zdar této konference, aby eh, členové výboru se zúčastnili v hojném počtu a aby se aktivně zapojili do diskusí. A možná byste mohli té schůze využít i k tomu, že se setkáte s delegacemi národních parlamentů a tak by se posílily vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Nyní tedy přejdeme k hlasování. Příprava revize víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Eh, pardon. Chtěl bych samozřejmě poděkovat našim dvěma spoluspravodajům, Janu Olbrichtovi a Izabel Toma, za tu práci, kterou na tom odvedli. A díky tomu určitě dosáhneme lepších výsledků při této revizi. To dnešní hlasování je důležitým, důležitou etapou v přípravě eh, této povolební revize. Vychází z prostudování návrhu komise a jsou tam teda obsažena doporučení Evropského parlamentu a také jeho pohled na víceletý finanční rámec po roce 2020. ta situace kolem Brexitu samozřejmě znamená, že se nacházíme v rozhodujícím okamžiku pro budoucnost Evropské unie a já jsem eh, přepra- před, přesvědčen, že důležitý a tedy bude i další vývoj z hlediska rozpočtu. Ta víceletá revize je z roku 2015. Máme dva spoluspravodaje, kteří chystají tedy připravený rámec. Připomínám, že také na počátku roku se sešlo mnoho skupin pro follow-up, které studovaly efektivitu jednotlivých nástrojů finančního rámce 2014-2020 a obsažených programů. A tato přípravná fáze byla zakončena veřejným slyšením o revizi víceletého finančního rámce. To se konalo 17. března. Pak bych ještě chtěl říci, že jsme eh, ukázali určitou obezřetnost a že tedy naše hlasování rozhodně nemohlo ovlivnit uh, referendum v Británii. My jsme si řekli, že bude lepší právě to hlasování udělat až po 23. červnu. Chtěl bych také poděkovat zástupcům Evropské komise a uh, externím přispěvatelům do našich diskusí. A než dám slovo zpravodajům, chtěl bych ještě vyjádřit přání, aby návrh komise přihlédl k doporučením, která jsou v této zprávě obsažena. A nyní tedy dostanou slovo naši spoluspravodajové. Chtějí se vyjádřit? Vážený pane předsedo, když dovolíte, já bych raději se vyjádřila až po hlasování. Pan Olbricht? Pokud paní Tomas potom, tak já teď hned. Chtěl bych poděkovat eh, všem frakcím, všem koordinátorům za odvedenou práci. Je to takový první krok, není to krok poslední. Eh, začíná eh, práce na revizi víceletého finančního rámce a myslím, že se nám podařilo dospět k uspokojivým kompromisům, takže děkuji. A když tedy hovoříte o kompromisu, tak bych chtěl Eh, říci, že v úzké spolupráci se spoluspravodaji jsem připravil pozměňovací návrh, který za chvilku eh, představím a který se týká eh, odstavce 28b. Takže můžeme přejít k hlasování. Prosím, abyste své hlasovací karty vložili do toho přístroje. Prosím. No, pane předsedo, já jsem jenom chtěl eh, podotknout, že moje hlasovací karta se nachází někde na cestě mezi vydávacím eh, eh, kioskem těchto karet a touto místností, takže během hlasování přijde, tak já vám budu naznačovat, jak jsem hlasoval, tak to prosím připočítejte buď to do plusu nebo do mínusu. Děkuji. Naturellement, je... Ano, samozřejmě budu zohledňovat vaše hlasování i bez karty, než dorazí. E, žádné další žádosti o slovo. Takže vyzkoušíme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, děkuji. Takže návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Patnáct. Ten bude pokryt kompromisy 14, 21, 22, ale než se dostaneme ke kompromisu, hlasujeme o něm, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 a 17, totožné, kdo je pro,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 Schváleno. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 1 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro. Proti. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 40 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dva totožné návrhy 45, 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 první část pro, proti, zdrželi se, První část je schválena a druhá část byla stažena. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 50 pro, proti, Ověříme to. Pardonnez-moi. Alors c'est la partie séparée. Jedná se o oddělenou část pozměňovacího návrhu 50. Je to doplněk ke kompromisu 3. Et qui viendrait... A je to tady doplně kompromisu 3. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Ne fonctionne pas. Ça marche pas Non, ça marche pas. Ah, nous avons trop de PPE. Ah, il y a peut-être trop de votes. Máme tady možná moc hlasujících. Máme tady EPP, jeden člen je navíc. Jeden hlasující je navíc. Tak nezneužívejte svého dominantního postavení. Tak, už je to v pořádku. Takže tento pozměňovací návrh je schválen 18 pro, 16 proti, jeden se zdržel. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 67. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 69 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5 pro? Proti? zdrželi se, schváleno, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno návrh 9, který kompromis 9 pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 11 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 12 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 13 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 123 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 133 a 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 135. 135 v několika částech. První část, o té se nehlasuje, protože to je pokryto kompromisem 14. Část číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Část 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A část 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 63. K názvu se nevracíme, to je pokryto kompromisem 15, část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Část 3 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Část 4 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Část 5 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 249 a 251. Můžeme hlasovat o nich společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 255 pro, ne, tak eh, protože ty předchozí byly schváleny, takže tím pádem tento návrh padá. Kompromis 16 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 141 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 17 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 145 pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto, 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 153 staženo, 154. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část byla stažena. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 163 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 162 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 166 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 165 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Teď máme ústní pozměňovací návrh číslo 1 28a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 168. Kdo je pro? Proti? Je to tady s ústním pozměňovacím návrhem, to jsem zapomněla upřesnit. 168 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A Teď bych tady chtěl představit eh, pozměňovací návrh po dohodě se spoluspravodaji. Eh, eh, pan Olbricht a paní Tomas to také potvrdila svůj souhlas, i když na tom jednání nebyla. Máte na stole nový text. 23, 23 June 2016 in this respect calls on the Commission to provide the budgetary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 zdrželi se, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 169 pro, Takže ověříme 167. Zahajuji hlasování. Le scrutin Le scrutin est clos. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 hlasy proti 17. 169. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 170 pro? Proti? Ověříme to. Scrutin est clos. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 hlasy proti 17. Vy nemůžete? Eh, máte už kartu. Dobře. Eh, kompromis 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 187 pro, proti,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 zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 225 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se, schválen, eh, zamítnuto, 224 staženo, 227. 227 pro, proti, ověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 proti 17 a jeden se zdržel. 229, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno 228 pro, proti, tak ten padá. 230, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 231 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 230, 23, říká pan předseda. Tak 233. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 234 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 235 pro? Tak ten padá, protože ten předchozí byl schválen. 236. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 239 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 241 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 242 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 245 pro, proti, zdrželi se schváleno, 246 pro, proti, zdrželi se zamítnut, schváleno, Dvěstě čtyřicet sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 248 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 253, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27, 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 281. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 285. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 286. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 staženo, 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 297 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 294 pro, proti, zdrželi se schváleno, 295 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 298 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 353 pro. Omlouvám se. Přeskočil jsem stránku. Takže 308. 308, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 311 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 309 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 312 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 313 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 314 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 315 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto, 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 325 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 326 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 327 pro, proti, zdrželi se, schváleno 328 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 333 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 335 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 338 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 336 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 339 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 343 a 344 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 353 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 354 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 355 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní bod odůvodnění. A návrh 3 pro, proti,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 Máme tady stanoviska eh, specializovaných výborů. Pane Olbricht, chcete si něco říci? Eh, eh, ano, děkuji. Já jsem chtěla to říci, že i paní Toma s tím souhlasí. Chtěli bychom zdůraznit velice důležitou část, kterou k tomu připravili speciální, specializované výbory. My jsme se snažili ze všech sil, abychom je začlenili do toho kompromisu, takže všechny návrhy z příslušných výborů jsou vlastně obsaženy v těch kompromisech. To je návrh této zprávy. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Rubik. Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte... Pane předsedo, chtěl jsem se zeptat na jednu věc. My jsme byli svědky Eh, referenda ve Velké Británii a eh, někteří členové také zde aktivně eh, propagovali výstoupení z evropské demokracie a ta jim prostě není přijatelná. Mě by zajímalo, jestli tedy lidé, kteří se prostě nechtějí účastnit této demokracie, jestli mají skutečně právo Eh, hlasovat na tom dnešním hlasování, protože oni říkají, že prostě se řídí tím, co rozhodl eh, jejich lid. Já si myslím, že tady podle mě tedy nemají co dělat. Já tomu rozumím, beru na vědomí vaše prohlášení. Ach. Eh, britské úřady musí nejprve oznámit uplatnění článku 50 dle smlouvy a musíme tedy vyčkat, jak dopadnou ta jednání. Víme, že to může trvat dva roky. Každopádně toto referendum bude mít bez pochyby dopad na rozpočet Evropské unie a budeme se snažit tedy předjímat důsledky tohoto referenda v souladu s přáním zpravodajů, kteří z eh, ústy pana Olbrichta řekli, že eh, připomínky obsažené ve stanoviscích eh, specializovaných výborů byly zohledněny zpravodaji a že tedy není nezbytné hlasovat o těchto stanoviscích a za těchto okolností tedy budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je schválena 29 pro, 5 proti, 1 se zdržel a blahopřejeme našim zpravodajům a všem, kteří přispěli k dokončení této velice důležité práce protože teď si všichni něco přejeme, tak bych zároveň si chtěl popřát, eh, aby komise v nadcházejících dnech a týdnech zohlednila obsah této velice důležité zprávy, která připravuje budoucnost Evropské unie. Tak, teď máme ještě pár minut a já dám slovo panu Deprézovi. Měli jsme diskusi o eh, prostředcích Evropské služby pro vnější činnost a potřebujeme nějaké doplňující informace. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem obdržel tyto informace a považuji je za uspokojivé a navrhuji tedy, abychom to schválili. Dobře, budeme tedy hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Převod prostředku je schválen, 29 pro, 5 se zdrželo, 5 eh, bylo proti, 1 se zdržel. Eh, paní Tomá, vy jste chtěla vystoupit a já se moc omlouvám, že jsem na vás zapomněl. Děkuji, pane předsedo, velice stručně, ale je to důležité. Chtěla bych poděkovat eh, samozřejmě všem kolegům a politickým frakcím, kteří přispěli nejen k výsledku hlasování, ale také k práci na této zprávě. Chtěla bych také poděkovat eh, panu Olbrichtovi pochopitelně. Eh, chtěla bych jeho jménem poděkovat eh, parlamentním útvarům, našim asistentům, našim spolupracovníkům a chtěla bych zdůraznit výbory a jejich stanoviska. Já už jsem to říkala mnohokrát během diskuse i s kolegy. U rozpočtu eh, nelze předělávat odvětvové politiky. My jsme eh, zohledňovali ty odvětvové eh, politiky, i když třeba pan Maragal, pan Omarý s tím nebyli úplně spokojeni, ale my v tom rozpočtu nemůžeme měnit ty odvětvové politiky, musíme se držet těch stanovisek a zohlednit je, protože nemůžeme vlastně oknem vracet to, co se neprosadilo dveřmi. Takže eh, chci kolegům poděkovat za pochopení. A na závěr, vidíte, že jsem byla velice rychlá, bych chtěla říci, že to je jenom začátek velmi dlouhé cesty. Bude třeba pokračovat, abychom takto spolupracovali jako dnes dopoledne. A vzhledem k tomu, co je v sázce, děkuji všem, kteří se účastnili hlasování. Děkuji. Já bych eh, chtěl eh, vás vyzvat, abychom si uvědomili, že výsledek toho hlasování je potěšující, protože eh, nejsem si jist, zda potěšující budou i následující fáze, takže vlastně vychutnejte si tu radost, abyste měli více sil do další práce. Takže pane Deprezi, můžete pokračovat u, pokud jde o převod prostředků u účetního dvora. Ano, pane předsedo, účetní dvůr navrhuje čtyři převody. První 700, 800 tisíc 500 eur. A je to dáno tím, že je nezbytné eh, pokrýt změny kvůli prodloužení mandátu členů a zejména kvůli odchodu předsedy účetního dvora v říjnu. Tam není problém. Druhý převod 126 tisíc eur. Jsou to nějaké lékařské prohlídky, doplňující lékařské prohlídky pro postižené, spotřeba energie a je to převedo na položku 14603 na překladatelské služby vzhledem k tomu, že počet speciálních zpráv se neustále zvyšuje. Myslím, že bychom možná to mohl někdy projednat jindy, eh, diskutovat s účetním dvorem o kritériích, které slouží pro výběr speciálních zpráv, protože těch je stále více a je obtížné to všechno sledovat. Eh, myslím, že bychom tedy měli toto seriózně projednat s účetním dvorem. Nicméně nebudu proti tomuto převodu, pokud tedy eh, budete souhlasit s touto žádostí. A další Eh, převod 75 tisíc pro eh, polivalentní eh, centrum pro děti. Jsou to nárůsty výdajů na jesle vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu i parlamentu a komise. Převod číslo 4, to je 12 tisíc eur ve prospěch odborného eh, vzdělání, je to, jsou to vlastně školení, manažerská školení a určitě nebudeme nic namítat proti zlepšování manažerských schopností a doufám tedy, že výsledky eh, budou odpovídat našim očekáváním a já tedy nejsem proti těmto převodům. Děkuji. Prosím, kdo se žádá slovo? Děkuji, pan předseda. Eh, samozřejmě podpor... Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě podporuji veškeré transfery, které předložil pan zpravodaj, ale <clears throat> pro budoucnost bude vždy důležité dohodnout si s účetním dvorem jednu věc. V roce 2006 tam provedli audit a zjistili, že když některá instituce překládá a ty překlady nestíhá, tak automaticky ty překlady objednává u externích dodavatelů. Přitom v jiných institucích, v našich vlastních, máme volné kapacity, které nejsou využité. Takže kdybychom třeba takovým způsobem spolupracovali, tak bychom každý rok ušetřili 11 milionů eur z našeho vlastního rozpočtu. Otázka je, zda účetní dvůr tedy by neměl takto postupovat, když zatím si Eh, objednávají externí překlady, že by nejprve měli zjistit, zda jiná instituce nemá volné kapa- překladatelské kapacity. Děkuji. Bien, si personne ne demande la parole, nous allons donc nous prononcer sur... Tak budeme teď hlasovat o těchto převodech. Vlastně nemusíme hlasovat, protože ty částky jsou nízké, takže pokud nejsou námitky, budu považovat převody za schválené. A teď dostane slovo náš zpravodaj pro rozpočet na rok 2016 oddíl 3, pan Fernandez. Budget 2016. Rozpočet na rok 2016. Merci, le président. Děkuji vám, pane předsedo. Navrhuji, abychom hlasovali pro převod 11, to je převod 8,8 milionů eur a týká se správních výdajů na externí pracovníky a na některé outsourcované činnosti. Jde tady o převody eh, pro některá generální ředitelství, Eh, zejména ty, které řeší uprchlickou krizi. Je to tedy formální převod kvůli tomu, že některé služby byly přeneseny z DG region na eh, jiné eh, útvary, například na generální sekretariát, takže navrhuji, abychom tento převod schválili. Dobře, takže jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Le scrutin est clos. Končím hlasování. Prostředky, respektive ten převod je schválen 31 pro 2 proti 1 se zdržel. Nyní zpráva eh, kolegy Gejera o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví pan Muresan převezme předsednictví na toto hlasování, protože vás bohužel musím nyní opustit. A omlouvám se za to. Yep, yep, yep, yep. Um, So we are now proceeding to the vote on... Přistoupíme nyní k hlasování o zprávě pana Skyra, která se týká společných pravidel v oblasti civilního letectví a týká se také zřízení agentury. 28 až 37, tady bychom mohli hlasovat unblock. Eh, Souhlasíte s tímto návrhem 27 až 37 unblock? Dobře, takže 28 až 37, prosím, máte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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Překvapivě. 38, kdo je pro? Proti? Myslím, že to musíme elektronicky ověřit. Hlasujte prosím o bodu 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 bylo pro, 11 proti. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno, přijato. 41 až 67. Opět navrhuji, abychom hlasovali v bloku. Čtyřicet jedna až šedesát. 41 až 60. Můžeme hlasovat unblock? Dobře, děkuji. Hlasujeme nyní o pozměňovacích návrzích od 41 po 60. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Kdo se zdržel? Přijato e, stejnou většinou. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Rovněž schváleno. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dobře, šestku ověřujeme, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování o šestce, končím hlasování. Přijato 19 hlasů bylo pro, 16 bylo proti. 70 odpadá, takže, protože šestka byla schválena. Pozměňovací návrh 7 má dvě části. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. O, ověřme prosím druhou část pozměňovacího návrhu 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19 hlasů bylo pro, 16 bylo proti. 71 je stažen. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřme, prosím, elektronicky pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19 ku 16. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. To znamená, že 73 odpadá. 10. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 11. Kdo je pro?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 Ověřme to prosím elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřme to rovněž, prosím, elektronicky hlasujeme o 22. Zahajuji hlasování, končím hlasování.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 kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nakonec závěrečné hlasování bude elektronické. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. zpráva byla zamítnuta. Zpráva je zamítnuta. Přejdeme k další zprávě. Okay, then we could register your vote that eh, Dobře, eh, takže to máme 16 pro, 16 proti, zaregistrujeme váš hlas, ovšem výsledek je stejný, zpráva je zamítnuta. Děkuji. A teď eh, máme další bod na programu a toto je eh, rozpočtová kontrola financovaných nevládních organizací. To je zpráva. Můžeme Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh. Se to prověřit? Dobře, kompromis 1, prověříme elektronický závěr. Hlasování, končím hlasování. Schváleno 18 ku 17, omlouvám se tak to znamená, že eh, pozměňovací návrhy 2, 1 eh, jsou pokryty. Eh, tom kompromise nyní číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, 12, zahájí hlasování, končím hlasování, schváleno. 11, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 pro, pardon, čili 19 byla zamítnuta, to znamená 18, to je pro, proti, tak to musíme prověřit, 18, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno 18 hlasy k 16. A nyní hlasujeme o 17. Ne, ne, ten odpadá vzhledem ke schválení 18, čili hlasuj, hlasujeme o 20. Kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, prověříme elektronicky. 21, zájem hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasy ke 14. Nyní hlasujeme o 22, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 23 odpadá, 24 s ústní změnou zpravodaje. Kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C pro, proti, prověříme elektronicky kompromis C, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno 18 hlasy proti 17, nyní 32, kdo je pro, Omlouvám se, budeme hlasovat 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 32 pro, proti. A to prověříme elektronicky. 32 zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno 20 hlasy proti 14. A nyní závěrečné hlasování, tak jak je text upraven, elektronicky zahajuji toto hlasování, končím hlasování. Schváleno 30 hlasy proti dvěma a tři se zdrželi. Děkuji vám. Um, so are we doing transfers or? No, there's none. Okay. Um, as, as the time for, uh, the, there are... Tak, paní uh, Holma Jarové se nyní ptám, máme nějaké převody? Ne, nemáme, jelikož žádné transfery nemáme, ani eh, nic do různého, eh, končím zasedání a příště se sejdeme